Iránu a podporovat je. Já vím, že Evropský parlament má také stejné obavy jako my a já vám za to děkuji. Děkuji vám, paní Damanaki. Kolegové, debata o situaci v Iránu eh, skončila a hlasování proběhne hned po příštím bodu, který máme na programu, což je Egypt. Zejména případ blogera Ala Abdal Fatáha. A Eh, začneme prohlášením pana Kamínského. Bardzo, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. S velkými nadějemi všichni vítáme vývoj v Egyptě na jaře letošního roku. Egypt je velmi důležitou zemí nejen v regionu, ale vlastně v celém světě. Eh, nelze ignorovat eh, zemi 70 milionů obyvatel, zemi, která také kulturně znamená mnoho pro arabský svět. Odtud také plyne naděje, že Egypt bude světlým příkladem demokratických změn a toho, na čem nám v Evropě musí záležet v prvé řadě. Musí být příkladem současnosti, která může fungovat v rámci demokracie ve světě vyznávajícím islámské hodnoty. Eh, mohli bychom možná říci, že arabské země, islámské země, eh, tedy byli bychom rádi, kdyby se mohli těšit ze stejných demokratických hodnot jako my v Evropě. Eh, nicméně přibývá signálu o tom, že to, co se dnes děje v Egyptě, nevzbuzuje optimismus. Máme příklady dalšího porušování lidských práv. Nedávno jsme debatovali o otázce práv křesťanských menšin, zejména koptů v Egyptě. Jejich práva jsou porušována, ale dnes eh, se zabýváme zejména eh, věcí eh, svobody projevu. Já bych chtěl z tohoto místa apelovat na Evropský parlament, aby vyslal jasný signál egyptskému národu a egyptské vládě, že se těšíme z probíhajících změn, ale chceme, aby to byly změny k lepšímu, nikoli k horšímu. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, odchodem Husního Mubaraka z funkce eh, egyptského prezidenta se otevřela, funkce, eh, se otevřel prostor pro eh, dočasnou egyptskou vládu vojenskou. Účast na, na pokojné demonstraci za práva kopských křesťanů v e, říjnu tohoto roku, při které bylo zabito přes 22 lidí a zraněno přes 300 lidí, e, e, ukazují, že egyptská vláda ztrácí míru. Šikanování blogeru Ali Abu Abdala Fataha a Michala Abdala Fataha Eh, před eh, vojenskými soudy ukazuje, že vojenská vláda začíná uplatňovat autoritářské metody vládnutí. Egyptské eh, vojenské soudy nesplňují požadavky článku 10 Všeobecné deklarace o lidských právech, zejména pokud jde o právo na posouz- nestrané a závislé posouzení obvinění. Proto nemůžeme eh, souhlasit eh, s souzením egyptského obyvatelstva před vojenskými tribunály a musíme naléhat na dočasnou vládu, aby se okamžitě vrátila k civilizovaným a slušným metodám vládnutí ve své zemi. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur le président nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir salué ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe mais les révolutions ne prennent pas partout la même tournure. Je tady uh, řada lidí, kteří jsou potěšení uh, s arabským um, jarem. Ovšem uh, někde se uh, situace ne, nevyvíjí tak uspokojivě. Je tady demokracie Uh, jasný uh, posun uh, k demokracii. Někde můžeme být optim, optimističní, ale v některých zemích, jako v Syrii, uh, lidé stále přicházejí o život a v Egyptě Mm, mm, můžeme být znepokojeni, protože několik tisíc lidí eh, bylo pohnáno před soud od eh, března. Nedávno eh, také pan Ala Abdel Fatah, bloger, který už byl zavřen za Mubaraka, a jeden jeho kolega byli uvrženi do vězení, protože nechtěli spolupracovat s vojenským soudem. Jsou symbolem občanské spravedlnosti a Oni jsou i jenom i jedni z těch, kteří se odvážili eh, kritizovat a stali se za to oběťmi. Egyptu bychom měli vydat jasný signál egyptským úřadům tedy, tak, aby opravdu eh, zaručovali eh, všechna práva svých občanů. Děkuji a nyní pan Vigenin. Vážený pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Dnes eh, probíráme konkrétní eh, případy ale Abdala Ara a pana Senata. Eh, my tady reprezentujeme 500 milionů občanů a trváme na tom, aby ti lidé byli okamžitě propuštěni. Ovšem tyto případy jsou jenom příznakem fáze, kterou si Egypt prochází. Dostáváme spoustu informací o útlaku lidskoprávních aktivistů a novinářů více než 12 tisíc eh, lidí eh, bylo pohnáno před soud od března do dneška. Eh, pořád se uplatňuje stané právo, které dává mm, výsady vojenským hordám a armádě. Nevíme, co se stalo v Káhyře, když přišlo o život 25 lidí egyptské úřady toho drží hodně eh, svým eh, lidím i nám, Evropanům. My všichni doufáme v lepší budoucnost Egypta. Všichni víme, že cesta k demokracii je složitá a mm, obtížná a dlouhá. Osvědčení Husního Mubaraka může být eh, převnáno k velkému um, zemětřesení, které bude vyvolávat velké technologické tlaky a budou následovat dotřesy, ale můžeme si být jistí eh, tím směrem, eh, eh, který se Egypt vydal a doufejme, že bude pokračovat i nadále tímto směrem k demokracii. Děkuji vám. Děkuji, paní Esaja. Evropský parlament eh, chce podpořit kroky evropského obyvatelstva na cestě k demokracii a lidským právům a také rozvoj eh, nebo posun k právnímu státu. Proto je mimořádně důležité, abychom teď v tomto přechodném období podpořili tento přechod a abychom netolerovali žádné porušování lidských práv ani jiných práv obyvatel. Chceme v tomto usnesení poukázat na Mm, zadržení blogera Abdala Fataha, který a dalších, kteří eh, jsou souzeni před eh, vojenskými tribunály v důsledku eh, demonstrace mm, koptů, kdy v říjnu bylo zabito 25 lidí a byla také zraněna řada civilistů civilisté stojí před vojenskými tribunály, to je třeba zasadit. Zastavit tyto lidé musí být souzeni eh, civilními soudy. Chceme vyzvat eh, stávající vládu, aby se dodržovala práva všech v Egyptě. Děkuji a nyní paní Šáke. Děkuji, eh, pane předsedající, paní komisařko, vážení kolegové. Mladí i staří egyptiané, muži a ženy promluvili jasně, chtějí si určovat svoji vlastní budoucnost příležitosti, eh, ne korupci, chtějí spravedlnost a lidská práva a jejich dodržování. A my podporujeme jejich volání po svobodě a eh, stavíme se skromně k rozhodnutím některých evropských vlád z minulosti. A, eh, a, a taktež chceme vybudovat partnerství s Egyptem do budoucna, ale s jakým Egyptem? Já doufám, že můžeme hovořit o novém Egyptu, ale když se podíváme na způsob, jak nejvyšší rada vojenských sil ukazuje úplně, eh, nebo dělá úplně to tež, co Mubarak, tak se máme čeho obávat. Více než 12 tisíc eh, civilistů bylo eh, souzeno od revoluce před vojenskými soudy. Tohle musí skončit. Pane předsedo, já stojím po boku egyptianů, kteří si myslí, že vojenské soudy nemají legitimitu. Totež platí také podle článku 10 eh, Všeobecné deklarace o lidských právech. Ochránce lidských práv a bloger Ala Abdel Fatah je jeden eh, z, jednou z posledních obětí. Zítra oslaví eh, své narozeniny v přeplněné vězeňské cele. Ve vězení očekává mm, soud na základě vymyšleného obvinění. Jeho žena má porodit eh, dítě každým dnem. Oni věřili v eh, nový Egypt, který přinese příležitosti nové generaci a jeho syn se bude jmenovat Khalid po Khalidu Saitovi, eh, kterého zabila policie. Ala Abdal Fatah je symbol a je celá řada dalších symbolů, kteří reprezentují i tisíce dalších uvězněných, včetně Michael Nabila a dalších. Nespravedlnost pokračuje a my podporujeme eh, mírové volání egyptianů po eh, skutečně novém Egyptě. To musí eh, začít s koncem vojenských soudů na civilisty a s propuštěním všech politických vězňů a vojenských vězňů. Pane předsedo, já bych ráda požádala, aby toto usnesení bylo výjimečně přeloženo také do arabštiny. A ráda bych eh, chtěla eh, upozornit eh, na to, že jméno pana Abdala Fataha je tady napsáno špatně, tak bychom to měli opravit. Paní Bitner. Egypt je na pokraji mm, toho, že upadne opět do starých kolejí 28. listopad se blíží a lidskoprávní aktivisté jsou čím dál více ohroženi od začátku revoluce od 12. března byly tisíce lidí pohnány před vojenské soudy. Abdel Fatah a další a Nabil byli dokonce i mučeni. My jsme požadovali Eh, občanské soudy pro eh, civilisty. Myslíme si, eh, že v této atmosféře nemohou, nemůžou proběhnout skutečně demokratické volby. Zároveň OSN mm, a Evropská unie jednoznačně se staví za mm, dodržování lidských práv. Paní Eštnova odsoudila Eh, vojenské eh, soudy, a, ale už dále nic dalšího nevyzvala egyptské úřady, aby eh, dodržovali svá práva a uctili zásadní lidská práva. A to je, myslím, nepřijatelné. My jsme vyzvali paní vysokou představitelku s kolegyní znovu, aby odsoudila co nejsilnějšími slovy vojenské soudy na civilisty a děláme to i dnes tímto usnesením. Eh, pokud eh, nebudeme eh, jednoznačně na straně bojovníků za svobodu, tak ztratíme ten zbytek důvěryhodnosti, které ještě požíváme v tomto regionu. Myslím si, že egyptiané mohou být hrdí na to, co dosáhli, ale musíme jim podpořit, aby opravdu jejich sny se naplnili bez zbytku. Děkuji. Děkuji, paní Rantner. A nyní názor jménem Mm, řečníku, nebo zastupců politických frakcí paní Makovej za EPP. Děkuji, pane předsedo. A bloger Ala Abdel Fatah je jeden z 12 tisíc civilistů souzených před vojenskými soudy od začátku egyptské revoluce. Byl zatčen po mírovém protestu 19. října. Byla to demonstrace, která nakonec vedla k velice násilnému útoku e, vojska na demonstranty. 25 e, lidí zemřelo, 300 jich bylo zraněno. Komise a rada by měly požádat egyptské úřady o to, aby zajistili že vojenské soudy už nebudou nadále soudit civilisty a vězni svědomí by měli být co nejrychleji propuštěni. Mělo by také proběhnout nezávislé vyšetřování týkající se střetů um, v rámci demonstrace na obranu koptských křesťanů tato, toto usnesení by skutečně mělo přispět k demokracii. Paní Geringer de Oldenberg za socialisty a demokraty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Uvěznění Alá Abdal Fatáha je eh, hrozným příkladem porušování lidských práv v Egyptě po skončení Mubarakovy vlády. Byl to velice důležitý reportér, který popisoval, jak probíhala revoluce. A nicméně 30. října ho vyzval vojenský žalobce a, a byl obviněn před vojenským soudem. Jeho případ není výjimečný protože dočasná vláda má v současné době nástroje na to, aby zatýkala protestanty, novináře a právníky hájící lidská práva. Od března už se dostalo předvojenský soud na 12 000 lidí. My podporujeme právní stát, svobodu vyznání, svobodu projevu a lidská práva. A tato práva musí respektovat také egyptská dočasná vláda. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Tavareš se zelené. Ala Abdel Fattah. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ala Abd al-Fatah je egyptský bloger, už byl uvězněn během Mubarakova režimu a když se dostal z vězení, okamžitě řekl, že není, nemá smysl se vzdávat. Dále je zde eh, druhý bloger ehm, ve spolupráci. Eh, vytvořili v exilu egyptské eh, blogy. Poté po arabském jaru se vrátili do Egypta a od revoluce neustále sledovali eh, nový režim, tak jak, tomu, tak jak to dělali eh, dříve za Mubaraka. Nakonec došlo k tomu, že Ala Abdel Fatah, stejně tak jako Michael Nabil Sanát, byli uvězněni. Eh, I jeho sestra, která předsedá asociaci, která žádá o konec vojenských soudů, i ona je jedna z těchto odvážných egyptianů, kteří skutečně tvrdě bojují za svobodu. E, nestačí říkat jenom, že jsme na jejich straně, že je neopouštíme. E, měli bychom se především e, přestat spokojovat se současnou situací, měli bychom se vyslovit proti těmto krokům současného režimu. Není možné, abychom měli stejný režim jako za Mubaraka, akorát bez Mubaraka. Máme strach, že budeme obviněni eh, z náboženské netolerance. Nicméně nesmíme opakovat chyby z minulosti. Eh, dříve jsme se bratříčkovali eh, s těmi mocnými v Egyptě. To byla chyba. Nyní naše budoucí politika musí být nulová tolerance vůči porušování lidských práv. A to je něco, co paní Eštová musí prosazovat. Děkuji nyní pan Čaměrnický za konzervativce a reformisty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. V současné době jsme svědky toho, že dochází ke zhoršení eh, lidských práv v Egyptě. Dříve jsme měli sen arabského jara. Arabské jaro mělo přinést eh, nové eh, normy, nové standardy, dodržování lidských práv. Ovšem ukázalo se, že to byla iluze. Eh, nyní je jasně vidět, že nestačí odstranit diktátora, ale že je nutné podívat se také na to, kdo stojí za diktátorem a kdo má v rukou otěže moci.

osud abdála fattáha by nám měl připomenout že lidská práva jsou nedělitelná. Děkuji. Děkuji pan Kelly. Egypt je krásná země, přitažlivá, eh, s nádhernou a romantickou historii, ovšem eh, činnost vojenské chunty k tomu nic nepřidává. Zejména osud koptských křesťanů není v žádném případě přijatelný. To říkám, poněvadž sám jsem také křesťan a člen EPP, což je křesťansko-demokratická skupina stran. My musíme udělat více, musíme se zastávat křesťanů. Případ pana Fataha je dnes zejména významný. Je třeba mu poblahopřát k tomu, jakou prokázal odvahu a nepodrobil se vojenské chuntě. A samozřejmě je za to uvězněn. My musíme podpořit eh, hnutí proti uplatňování vojenských soudů, eh, které vyzývá egyptiany, aby odmítali s nimi spolupráci. A to je třeba dělat eh, ve jménu svobody a ve jménu egyptského lidu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kelly. Paní Kretu, děkuji vám. Paní komisařko, pane předsedo, eh, všichni jsme rádi, že v arabském světě došlo jenom známému arabskému jaru. Eh, vyjadřovali jsme solidaritu s těmi, kteří bojovali v egyptském hlavním městě za svá práva. Bohužel věci se zastavily a armáda si vede po svém a ignoruje tlak ze strany mezinárodního společenství. Za posledních pár týdnů a měsíců vzrůstá násilí, zejména proti křesťanům. Údaje o lidských právech se z úzních vyplává, vy, vyplývá, že po pádu Barakova režimu se kvůli lidským právům ocitlo před soudem už několik tisíc lidí. Tito lidé se brání vojenským procesům, poněvadž ty nejsou nestranné a Eh, je třeba, abychom se všichni sjednotili a žádali propuštění Abdal Fataha. Je třeba, abychom nadále a ještě pozorněji sledovali další vývoj v Egyptě. Paní Korola? V eh, říjnu eh, v Káheře došlo k zabití 25 lidí a byla to reakce armády na demonstraci kopských křesťanů a to není poprvé. V Egyptě letos již 12 tisíc lidí bylo odsouzeno před vojenskými tribunály místo mm, civilních soudů. Byl také zatčen bloger Ala Abdel Fatah, protože odmítl akceptovat vojenský proces. To je velice důležité a samozřejmě právo na civilní proces je jedno ze základních práv. Egypt se nachází v důležité přechodné fázi. Sociální média v celém arabském jaru a také v Egyptě sehrály a sehrávají nadále důležitou roli. Egypt se přihlásil k demokracii a my v tom musíme podporovat všechny egyptiany, kteří bojují za demokratickou spravedlnost. Nyní pan Preda. Děkuji, pane předsedající. Na posledním plenárním zasedání jsme se už zabývali otázkou lidských práv v Egyptě a nyní se k tomu vracíme ještě jednou. Komisař pro lidská práva OSN se tímto problémem také vyjádřil a řekl, že prostor pro svobodu a lidská práva eh, musí být eh, vytvořen. A proto žádáme okamžité propuštění Ala Abdela Fatáha, poněvadž byl zatčen pouze za odlišnost názoru. Měl být postaven před vojenský soud, ovšem bylo to, protože kritizoval postup vojenských sil proti demonstrantům. Situace je byla jim tedy přesně popsána a já jsem skutečně eh, nečekal, že po egyptské revoluci za toto lidé budou končit ve věznicích. My odsuzujeme eh, toto eh, zatčení i vojenský tribunál. Takto demokracie nevypadá. Tak a nyní jsme u Catch the Eye. Takže nyní paní Záborská. Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, bloger Ala Abdel Fattah byl obviněn z toho, že vyzýval k odporu proti ozbrojeným silám při demonstraci proti těm, kteří přímo před jeho zraky zabíjeli nevinné a bezbrané. Byl poslaven před vojenský tribunál, až sám vojákem není. Byl uvězněn, zatímco ti, kteří se dopouštěli před jeho očima a očima celého světa násilí, zůstávají na svobodě. I na Slovensku známe tento scénář. Na rozehnání pokojné demonstrace v Bratislavě v roce 1989 komunisté použili vodní děla a násilí. Křesťané, kteří žádali uplatňování základních práv, byli také byti, zatčeni a vyslýcháni. Proto chceme jménem křesťanů a všeobčanů Slovenska to, aby směrem k Egyptu Evropský parlament vyslal silný signál aby egyptiané věděli, že jsme jejich partnery a že žádáme dodržování základnických práv, jak je svoboda vyznání, náboženství a svoboda slova. Bez garance těchto práv je země po diktátorovi stejná jako před ním. média median asema arabikevään Vážený pane předsedo, úloha sociálních médií v průběhu arabského jara byla jistě významná. Díky sociálním médiím se podařilo šířit informace eh, o dění v eh, daných zemích a požadavky eh, demonstrantů. Například o událostech v Sýrii bychom vůbec nevěděli, kdyby nebylo odvážných blogerů, kteří se oz... vystavují riziku ohrožení svého života a informují zbytek světa o dění ve své zemi. V Egyptě probíhá nyní rozhodující fáze přechodu na nový režim a tato země čelí novým výzvám. Bloger Abdal Al-Fata stále ještě sedí ve vězení. Majitel Nabil Sana také e, čelí vojenskému soudu. Takové pronásledování je třeba zastavit. Stejně tak jako pošlapávání svobody slova, protože ty jsou jedním z hlavních pilířů Mm, demokratické společnosti a jejich uplatňování se nesmí trestat. Proto musí jít Evropská unie příkladem, proto musí být ochotná pomoci evropskému národu, který chce v budoucnu eh, chce žít v míru a pokoji. Není pan Vojtěchovský? Pane předsedo, ehm, všichni jsme velice zarmouceni, že mm, po eh, egyptském jaře Nastal egyptský podzim a porušování eh, lidská práva její doprovázejí. Ovšem hromada a eh, represe eh, křesťanů ze strany egyptských úřadů je ještě více politování hodná. Jsme um, tady kolikrát jsme tady v situaci, kdy přicházíme s rezoluce, když jsou pošlapována práva jinověrců v Evropě a měli bychom se stejně vyjádřit, vyjadřovat k situaci křesťanů všude po světě a zejména v Egyptě, kde eh, pronásledování je mimořádně eh, obtížné. Odsuzujeme takovéto pronásledování a měli bychom eh, požadovat, aby Egypt rozhodně, eh, rozhodně zakročil proti náboženskému pronásledování civilizovaná země by takové to eh, dění neměla tolerovat. Pane eh, Karl chtěli jste modrou kartu nebo slovo potom? Potom, dobře, takže teď paní Basisku. Děkuji, pane předsedo. Pokud srovnáme egyptský režim eh, s eh, režimem, který eh, do nebevolajícím způsobem ignoruje lidská práva, tak můžeme říci, že situace Ala Abdel Fatah není zas tak vážná. Ale pokud Egypt chce být demokracií, tak musí vždycky dodržovat základní lidská práva. Civilisté nikdy nesmí skončit před vojenským soudem. Možná, že to vypadá jako drobnost, ale Vůbec to tak není. Tyto výjimky by mohly vydlážit cestu směrem k velice závažnému porušování zákona. Takže teď, když eh, Umarkův režim skončil, tak jsme se dostali do velice důležité fáze a musíme zajistit, aby byla vytvořena demokracie. Tedy zaj, uh, eh, ustavena demokracie. A násilí proti eh, koptům musí skončit. Abdel eh, Al-Fatah už je blogerem 10 let, ale v roce 1940 eh, hm, tato země vysvobodila z jařma diktatury a já vím, že důležitou součástí eh, slova je mm, svoboda informací, pokud má mm, proběhnout eh, úspěšně přechod k demokracii. A nyní dočasná vláda ne, v Egyptě nerespektuje ta základní práva v případě eh, například dvou změných blogerů. A stejně tak 12 tisíců civilistů, kteří se dostali před vojenský soud za posledních několik měsíců. To ukazuje, jak situace je dramatická. Jedná se o zradu na lidech, kteří bojovali za svobodu a demokracii na, na misi Tahrir a e, po celém Egyptě. My musíme vydat jasný signál e, vysoké představitelce a e, komisace OSN pro lidská práva, mm, že požadujeme dodržování lidských práv a tedy nápravu situace. V roce 1948 eh, eh, se přelovala demokracie Evropou. Arabské jaro, eh, doufejme, nepotká stejný osud jako Evropu v roce 1948, kdy řadě národů byla vytržena moc z rukou i pro nás eh, se jedná potom, by se potom jednalo o neúspěch, ať už eh, by eh, se jednalo o vojenskou moc nebo jinou, která by zvítězila. Je důležité, aby zvítězila svoboda s příslušnými, příslušnou občanskou společností a soudy To by eh, lidem velice eh, pomohlo eh, po arabském jaru. Tak, aby se nestalo tam to tež jako v roce 48. A nyní pan Poremba, prosím. Děkuji, pane předsedo. Už po třetí letos projednáváme situaci v Egyptě. Pokaždé v kontextu případu porušování lidských práv. a pro následování křesťanů. Ale dnes hovoříme o Bulgarovi, který kritizoval egyptské úřady a protestoval proti použití e, síly armádou. Egyptská ústava zaručuje e, svobodu přesvědčení a náboženského vyznání. Ale úřady e, se chovají, jako by taková práva neexistovala uvězňují eh, novináře, blogery, zástupce eh, různých eh, organizací, kteří jsou proti tomu, co se děje v Egyptě. Egypt je ovšem také předmětem politiky sousedství a dostává finanční pomoc, takže bychom měli vyzvat úřady v Egyptě, aby si toto uvědomili, že tu pomoc budou dostávat jedině za podmínky, že budou dodržovat lidská práva a Měli bychom vykonávat tlak na armádu v Egyptě, aby dodržovala eh, lidská práva v této zemi. Děkuji a nyní má pan eh, Jár slovo. Děkuji, pane předsedo. Egypt je eh, důležitým politickým hráčem v regionu, to znamená, že stabilní demokratická země by také stabilizovala celý region. Každá země si musí nalézt svoji vlastní cestu k demokracii, to je pravda, ale existují také nedělitelná, eh, neostranitelná lidská práva, jako je eh, právo na, nebo eh, svoboda vyznání, schromažďování a v názoru, která nelze tedy dělit a odstranit. Lidé jako Ala Abdal Fatah vydávají důležitý politický signál, že a kdyby byli propuštěni, tak to by, by to bylo jasné, že Egypt to myslí vážně s demokracií. A já doufám, že Evropská komise se bude trvale zasazovat o to, aby Egypt také neprodával demokracii jenom verbálně, ale opravdu, aby tam demokracie existovala. Děkuji. Děkuji a závěrečné slovo v této debatě bude mít pan Karas. Möchte Sie darüber informieren, dass ich Děkuji. Já jsem byl informován, že eh, zanedlouho pojedu do Bejrutu a poté do Egypta na schůzi, kde se bude jednat o těchto tématech. A usnesení a, a příspěvky do rozprovy určitě budou, eh, se stanou součástí eh, mých příspěvků do diskuse tam. A, arabské jaro bylo demokratickým jarem a doufejme, že se toto očekávání ještě nezhroutilo. Bez eh, diskusy o eh, svobodě vyznání, o lidských právech, bez svobodných voleb, které odpovídají demokratickým požadavkům, nebudeme moci postupovat dále do budoucna. Eh, děkuji proto za toto usnesení, je to pro mě důležitá věc na tuto cestu a mohu vám říci, že Ehm, Charta základních práv je ehm, naprosto základním dokumentem, který musí Evropa prosazovat a je to pro nás výchozí bod pro právní stát a demokracii. Mnohokrát děkujeme. A nyní je čas e, na projev komisařky Damanaky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, Respekt vůči demokratickým hodnotám a lidským právům je východiskem ve vztazích mezi Evropskou unio, unii a jejími sousedy. Článek 2 dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Egyptem stanoví, že vztahy mezi oběma stranami by měly vycházet z respektu demokratických principů a základních práv ta zahrnují samozřejmě svobodu vyznání či náboženství, svobodu eh, schromažďování a združování a také svobodu slova. Jménem vysoké představitelky a komise jako celku bych chtěla zdůraznit, že rozšiřování a reaktivace zákonu o výjimečném stavu v Egyptě a jeho rozšíření během následujících, na následující volby je něco, co nás znepokojuje. Především pokud jde o eh, dodržování svobody projevu, eh, o to, jak důležité je, aby fungovala civilní jistuce a také, aby vše probíhalo u soudu podle mezinárodních standardů je nutné zajistit veřejný pořádek, to je legitimní, ale i to by mělo odpovídat Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a také ostatním mezinárodním nástrojům. To je náš postoj. E, nemělo, něco takového by nemělo e, narušovat e, ducha a očekávání revoluce z 25. ledna a zároveň by to nemělo narušovat demokratické volby. Bohužel Evropská Bohužel eh, nabídka Evropské unie vyslat pozorovací eh, misi na volby byla ze strany egyptských úřadů zamítnuta. Úřady považují mezinárodní pozorovatele eh, za určitý zásah do domácích záležitostí. Nicméně přesto Evropská unie poskytne podporu pro organizování voleb a bude školit tisíce domácích zástupců, kteří budou monitorovat volby. Egyptské úřady musí eh, co nejdříve zrušit Eh, zákon o výjimečném stavu. To je postoj eh, komise jako celku i postoj vysoké představitelky. Podle zákona o výjimečném stavu je zadržování možné i bez soudu. Eh, toto ustanovení se aplikovalo na blogera Ala Abdal Fataha, který byl obviněn z toho, že pobízel k násilí proti ozbrojeným silám a že um, 9. října 2011 eh, útočil na eh, zástupce armády eh, před budovou státní televize Maspero. Vojenské soudy civilistů nejsou přijatelné. Bohužel slib z 15. září ze strany Nejvyšší rady ozbrojených sil, že vojenské soudy budou zastaveny, tento slib nebyl naplněn. Evropská unie má eh, velké obavy, pokud jde o zákon o výjimečném stavu a také o vojenské soudy, eh, včetně případu Ala Abdel Fataha a Michaela Nabila Sanáda. V tomto kontextu Evropská unie má také obavy, eh, pokud jde o možnou interpretaci výjimek, eh, podle kterých mohou vojenské soudy pokračovat. Děkuji za pozornost. Eh, děkuji paní Damanaky, vážení kolegové. Rozprava o Egyptě, zejména o případu blogera Ala Al-Fatáha, končí a můžeme pokračovat hlasováním. Nejdříve budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o Iránu, tedy nedávné případy porušování lidských